17. června. Zítra začne jednání v 9 hodin, bude pokračovat do 13.30, dále bude pokračovat od 15 hodin a pak ještě od 21 hodin. Zápis je také k dispozici na webových stránkách Evropského parlamentu. Děkuji vám za účast, za pozornost a končím zasedání.